Dear colleagues, could we start? Also Brando. Milí kolegové, můžeme začít. Okay, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Ehm, začneme bodem číslo 9 pořadu jednání ehm, přijetí stanovisek nebo stanovisek ve formě dopisu Eh, za prvé máme na řadě Mori Global eh, z Francie a já prosím hlasování. Kdo jste pro, tak zvedněte prosím ruku. A budeme muset hlasovat elektronicky. Takže prosím o elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Děkuji. Hlasování ukončeno. Přijato. Druhý případ je případ eh, supermarket Larisa, to je řecký případ. Prosím o hlasování. Hlasovali všichni? Ještě ne. Teď už ano, takže hlasování ukončeno. A rovněž přijato. Děkuji za hlasování. Nyní máme na řadě eh, strategii EU pro Alpský region. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Proti? Ověříme si výsledek hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. Přijato. Následuje kompromis C pro, proti, zdrželi se, Přijato. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, Mám pocit, že více bylo proti, ale ověříme si výsledek elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 39. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Čtyřicítka. Budeme hlasovat ve dvou částech, takže nejdříve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Ověříme výsledek elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Následuje kompromis E, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57, pro, proti, zdrželi se, přijato. 58, pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 65 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 66 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme si výsledek hlasování. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 68. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. 69. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 70. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro. Proti zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, omlouvám se, když, e, jestliže byla zamítnuta dvojka, tak nám odpadá pozměňovací návrh 3. Ne, ještě jednou hlasujeme o pozměňovací návrhu číslo 3, kdo je pro. Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, tady máme ústní pozměňovací návrh od SAD, kde chtějí nahradit pojem individual measures pojmem individual actors. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 hlasujeme odděleně nejdříve o části 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Část 2 pro, proti, raději ověříme hlasování o druhé části elektronicky. Jde o druhou část pozměňovacího návrhu 19. Všichni hlasovali už. Přijato. 20. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis B. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 26. Pro. Proti zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, Vypadá, že se vám nechce pořádně zvednout ruka, takže ověříme elektronicky 28. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Následuje pozměňovací návrh 30, včetně ústního pozměňovacího návrhu zpravodaje. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 31, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 43 ku 4. Blahopřejeme panu zpravodaji. Stanovisko je přijato. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu, což je provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to se zvláštním zřetelem eh, k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. No, úplně miluju tyto názvy. Máme tady paní zpravodajku Helga, Helgu Stevens, ale než se pustíme do rozpravy, prosím o klid, pokud potřebujete něco probrat, tak eh, mimo sál. Wir warten einen Moment. A chvilinku počkáme. Ciao, Paloma, please. Ciao.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 So, dann können wir den Tages Můžeme se pustit do bodu 12. Máme tady eh, zpravodajku Helgu Stevens. Mělo by se vám to objevit eh, na obrazovkách, abyste mohli sledovat zároveň text. Zase dostanete ty kartičky. Byl bych rád, kdybych měl k dispozici všechny tři kartičky, to znamená i zelenou. Zase budeme používat tyto skvělé karty. Zelená karta eh, značí, že jste porozuměli řečníkovi, dobře ho můžete sledovat. Žlutá karta znamená, že řečníkovi nerozumíte, anebo hovoří příliš rychle. A v takovém případě, kdy hovoří příliš rychle, tak použijete červenou kartu. Můžete tedy používat tyto kartičky a doufám, že všichni už je mají k dispozici. Už vlastně patří takovému základnímu vybavení našeho výboru. Už to ani pomalu nepotřebuji vysvětlovat, jak je používat. A slovo má Helga Stevens. Prosím. Thank you, Chair. Dear colleagues. Děkuji, pane předsedo. First of Ráda bych ze všeho nejdříve poděkovala všem stínovým zpravodajům za jejich vstupy. A samozřejmě speciálně chci poděkovat kolegům a poslancům Evropského parlamentu, kteří jsou v mezi skupině pro postižené. Mnozí z nás, nebo tedy mnozí z nich, nám tedy poslali své pozměňovací návrhy. Teď můžeme jejich počet zredukovat, protože se nejedná o individuální pozměňovací návrhy, ale o návrhy skupinové. To znamená, že máme poměrně zvládnutelný počet pozměňovacích návrhů a tím pádem můžeme snadněji dospět ke kompromisu. Ráda bych eh, znovu poděkovala Evropskému fóru pro postižené a také všem evropským asociacím za jejich spolupráci v minulých měsících. Rádi bychom eh, zdůraznili, že máme zprávu, která je tedy snadno čitelná díky Inclusion Europe. Jsem velmi ráda, že tento výbor umožňuje také tlumočení do znakového jazyka a ty karty na to, abychom měli zpětnou vazbu ohledně porozumění řečníkovi. Dneska tady nemáme převádění textu, nebo tedy řeči na text a už to tam vidím, ale to je úplně zbytečné, protože to si nikdo nepřečte. Kdyby se nám to podařilo lépe zorganizovat do příště, protože toto opravdu nevypadá dobře. Takže příště to udělejme, prosíme, lépe. Myslím, že se prostě musíme v tomto zlepšit. Ráda bych řekla, že toto by se nemělo týkat pouze témat souvisejících s postiženými osobami. Všichni občané, ať už s postižením či nikoli, by měli mít eh, přístup eh, k parlamentním zasedáním, jako je tento, bez ohledu na to, zda se jedná o zasedání výboru nebo celého parlamentu. Prostě jsme zde pro všechny občany bez ohledu na jejich barvu pleti, pohlaví a tak dále, i pro osoby se zdravotním postižením. Takže já bych to ráda zdůraznila, prosím, udělejme všechno pro to v Evropském parlamentu, aby byly všechny prostředky k dispozici. Rozpočet není problém, zdá se, že spíše je problémem nedostatek vůle, takže je na čase se probudit. No ale vraťme se ke zprávě. Ráda bych vás informovala o pozměňovacích návrzích. A kompromisní pozměňovací návrhy budou rozeslány z mé kanceláře před zasedáním stínových zpravodajů, který, které je naplánováno na úterý štrasburského týdne, to znamená 10. května od 4 do 6. Ne všechny frakce mají k dispozici, nebo ten všechny výbory mají k dispozici své stanovisko. Můžeme očekávat, že budou k dispozici, ale ne o všech bude hlasováno, takže budeme mít eh, pouze pozměňovací návrhy, které se omezují na tento výbor a později dostaneme pozměňovací návrhy od ostatních výborů. Výbory mají většinou tedy společné sdílené kompetence je velmi důležité do tohoto procesu a do konečného textu zahrnout všechny výbory, abychom nezapomněli nebo nevyloučili žádné relevantní oblasti, jako je například doprava, přístup k přeshraničnímu zdravotnictví nebo humanitární pomoc, abych uvedla aspoň několik příkladů. Některé z pozměňovacích návrhů ve výboru EMPL se překrývají s kompetencemi jiných výborů a proto se budeme snažit tyto pozměňovací návrhy zahrnout do kompromisu, jakmile budeme mít eh, ve všech eh, příslušných výborech, které poskytují stanovisko, konečný text. Ráda bych zdůraznila několik důležitých bodů. V celé řadě pozměňovacích eh, návrhů se objevují věci, které mně připadají zásadní, například práva dětí a jejich rodin a násilí na dětech. To je také podloženo výzkumem Agentury pro základní práva. Za druhé, Vícenásobná diskriminace, ta by měla být také zachována ve zprávě jako forma diskriminace, protože není možno dělat nějaké pořadí v závažnosti forem diskriminace. Například postižené osoby nejsou diskriminovány jenom kvůli svému postižení, mohou být diskriminováni zároveň kvůli svému náboženskému vyznání a zároveň kvůli svému postižení. To je tedy vícenásobná diskriminace. Jiný příklad by byl ten, když máte třeba postiženou ženu. Takže ta může být diskriminována kvůli tomu, že je žena, kvůli třeba své barvě pleti, Prostě je zde různý důvod. Různé důvody jsou zde kvůli diskriminaci. Někdy není možno rozlišit mezi jednotlivými důvody pro diskriminaci, například, že se ženám s postižením odpírá právo mít děti. Je to velmi tedy složitý koncept, Jiná forma diskriminace. Teď ještě za třetí, zde máme koncept eh, rozumného přiměřeného opatření. Jedná se například eh, o začlenění na pracoviště. Tato přiměřená opatření musí být eh, v souladu s CRPD. Kolegové, chceme mít tento text na plenárním zasedání. V červenci to znamená, že chceme, abychom poskytli vstup eh, pro komisi, než ještě uplyne ta roční lhůta, což znamená, že to bude v září tohoto roku. Já se tedy těším na vaše diskuse a návrhy. Děkuji. Děkuji. Jako první stínový zpravodaj má slovo Adam Košák. Elnök úr, képviselőasszony, illetve jelentéstevő asszony és képviselő társaim. Én azt gondolom, hogy remekül állunk a módosítók megtárgyalásával. Já mám pocit, že pokud jde o vyjednávání pozměňovacích návrhů, situace je velice kvalitní. Máme zde 183 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a ještě mnoho výborů by mělo připravit stanovisko k tomuto tématu, takže já osobně jsem přesvědčen o tom, že tato zpráva bude nesmírně komplexního charakteru a v tom potom konečném textu a formě ho budeme moci přijmout na plenáce. Já souhlasím s paní zpravodajkou a jestli dovolíte, rád bych ještě zmínil několik velice důležitých věcí z mého pohledu, velice závažných záležitostí. První věc. Musíme velice obezřetně postupovat s ohledem na údaje, které máme k dispozici. Občas některá, pozmě, některá z těchto pozměňovacích, pozměňovacích návrhů m, mm, přichází s jinými čísly, například nezaměstnanost postižených osob. Myslím si, že bychom měli využívat data, která se blíží realitě, která odpovídají realitě. A já bych rád zdůraznil ještě následující věc. Víme o tom, že mezi některými členskými zeměmi existuje v podstatě určitý je rozpor, je zde málo eh, dat, málo základních informací, které bychom mohli využívat jakožto výchozí data. Když se podíváme na pozměňovací návrh 21, omlouvám se, říká eh, řečník, bylo to číslo 23. Toto je návrh, kde se hovoří o přístupu zdravotně postižených na trh práce. Samozřejmě, my tam máme asi tak těch 58%, jak víme, to je 58% dostupnost na tento trh práce. Ovšem eh, máme zde i údaje z jiných zemí, které uvádí číslo 41,5%, takže si myslím, že bychom opravdu měli na setkání stínových zpravodajů velice opatrně a velice pečlivě přistupovat k těmto údajům a zjistit, který údaj je správný. A zároveň se podívat na to, jakým způsobem Evropský parlament aktivně, aktivně reaguje na tuto situaci a pomáhá zdravotně postiženým eh, dostat se na trh práce. A rovněž bych rád poprosil všechny poslance, aby velice pečlivě analyzovali svou jazykovou verzi tohoto návrhu. Zdá všechno v pořádku. Myslím si, že toto je opravdu zásadní záležitost pro situaci postižených osob na trhu práce. Myslím si, že náš výbor skutečně má k tomu, co říci. Máme zde nové pojmy, nové definice, novou situaci. Hovoří zde o přiměřených opatřeních, která by měla pomoci těmto občanům zařadit se na trh práce. Ovšem u nás v maďarském textu, v maďarské verzi, to máme uvedeno úplně jinak. Tato přiměřená opatření. Eh, u nás eh, je to například uvedeno jako možnost nějakého přístřežku, nebo kde může takový člověk přespat. Zdá se, že mm, jako kdyby autor vycházel z předpokladu, že tyto, eh, tyto osoby nemají, kde nemají své bydliště a tak dále. Čili to je určitě chybný text a proto bych rád poprosil všechny poslance, aby se podívali na svou jazykovou verzi. A dále jsou to strukturální fondy, to je rovněž další důležitá oblast je důležité, abychom měli všechny údaje uvedeny správně a proto musíme tlačit na členské státy, aby se snažili přiblížit um, údajům a informacím, které poskytuje výbor CRPD OSN. A dále jsou to sankce, sankce a uplatňování těchto sankcí, které nejsou často uplatňovány. Takže ještě jednou, 183 pozměňovacích návrhů, je tam několik, ehm, se kterými nesouhlasím eh, za EPP, možná bychom ještě měli jedna do některých těchto eh, návrzích, ale určitě jsem přesvědčen o tom, že se nám povede dosáhnout úžasné kompromisy a vylepšit tím tu práci. Děkuji. Vilja Blinkevičute. A děkujeme. Kolegyně Blinkevičute má slovo. Děkuji za slovo. Naši eh, Helge Stevens. Děkuji paní zpravodajce, paní Helze Stevens. Domnívám se, že díky spolupráci mezi zpravodajkou a stínovými zpravodaji eh, se nám podaří vypracovat eh, dobré kompromisní návrhy, a takto skutečně přispějeme k provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v členských státech. Ráda bych vás upozornila na některé aspekty, eh, a to jménem naší skupiny. Za prvé, jde o otázku zaměstnanosti. To je téma, které nám eh, způsobuje největší obavy zejména s ohledem na překážky, které to nese pro osoby s postižením na trhu práce. E, v této věci bych chtěla poukázat na směrnici o rovném zacházení a ochraně proti diskriminaci na pracovišti. Členské státy tuto směrnici ještě plně netransponovaly zejména pokud jde o pracovní podmínky a přizpůsobení pracoviště. A ne ve všech členských státech panují stejné podmínky. Například také v oblasti odborné přípravy. Přitom jde o nejdůležitější předpoklady které umožňují osobám s postižením prosadit se na trhu práce a působit stačně. Proto se požaduje po členských státech, aby přijali různá podpůrná opatření, která pomohou eh, osobám s postižením. A také takovýto typ podpory by takový ty podpory by neměl být v rozporu s hospodářským právem a my bychom měli tu možnost podpory vždy využít. V opačném případě se nám nepodaří vyřešit eh, problém zaměstnanosti osob s postižením. Další téma, které nám velmi leží na srdci, je sociální ochrana osob s postižením. Eh, myslíme si, že je zapotřebí tuto oblast ještě doplnit, protože pokud nám bude chybět sociální ochrana pro osoby s postižením, a je třeba říci, že jejich zaměstnanost jako taková je velmi omezená, takže potom jsou odkázány tyto osoby na sociální dávky. A bez těchto sociálních dávek by se mnohé osoby s postižením dostaly pod hranici chudoby. A nemohly by vůbec využívat kvalitní sociální služby. Je to nedostatek, na který chceme poukázat a myslím si, že bychom to měli zmínit také v naší zprávě. Ráda bych upozornila ještě také na to, že eh, komise je v prodlení s přeskumem v polovině období u strategie pro osoby s postižením. My jsme apelovali v této věci na komisi, dokonce písemně, ale zatím eh, komise nějak nereagovala. I tuto věc bychom měli v naší zprávě potrhnout, protože eh, potřebujeme být schopni posoudit situaci osob s postižením v jednotlivých členských státech. Pouze v takovém případě budeme schopni z toho učinit nějaké závěry. Mám-li to schrnout, domnívám se, že díky spolupráci se nám podaří vypracovat dobré kompromisní návrhy. Děkuji, paní Hakin. Thank you. Děkuji. A nejprve dovolte, abych poděkovala zpravodajce Helze Stevens za skvělý návrh zprávě. A skutečně rozsáhlou dohodu, které se nám povedlo dosáhnout u mnoha těchto pozměňovacích návrhů společně. Mnoho z nás je mohlo, je mohlo podepsat a jak se sama správně zmínila, usnadili jsme tím a zlepšili celou práci. Když se podívám na všechny tyto návrhy od různých jednotlivců skupin, mnoho z nich je pozitivní, a je to takový společný jmenovatel, podle mého názoru, tak 80% těchto návrhů, které zde vidíme. Možná několik ještě poznámek, já nebudu zacházet úplně do všech podrobností, mnoho jsme již slyšeli o té této zprávě. Takže děti s postižením, ženy s postižením, například to, že rovněž v, v našich pozměňovacích návrhů žádáme o eh, agregovaná a především neagregovaná data, především pokud jde o ženy s postižením a násilí páchané na ženách. Dále je to chudoba, postižení a postižení a zaměstnanost, čili toto propojení. V tomto kontextu jsem předložila jeden konkrétní pozměňovací návrh, který se týká mého vlastního členského státu. Nevím, zda se to děje i jinde u nás v Jersku, ovšem bohužel ano. My jsme dokonce předložili námitku na komisi v tomto ohledu. Osoby s postižením především u psychosociálního postižení nemají možnost dosáhnout na garance pro mladé. Ne, že by jim v tom někdo fyzicky bránil, ale ten systém funguje tak, že neumožňuje těmto lidem dosáhnout na tyto záruky, čili pokud je to pro všechny mladé lidi pod 30, Um, bez ohledu na jejich potřeby, tak je to diskriminační opatření a my jsme podali stížnost na komisi. V tomto ohledu nevím, možná v některých jiných zemích máte podobné problémy, podobnou situaci. To znamená, ten systém, systém neumožňuje těmto lidem sáhnout se na tyto záruky. Samozřejmě není to tak, že by někdo fyzicky skutečně jim řekl, ne, nemůžete si o to požádat. Několik ještě dalších důležitých budou aktivní účast osob s postižením na všech rozhodovacích procesech a strukturovaný dialog, který potřebujeme pro zajištění řádné implementace této legislativy. Zajímavý pozměňovací návrh, nevím, od koho to bylo, myslím, že to bylo o té přeshraniční směrnici, explicitně nebrání diskriminaci na základě postižení. Samozřejmě tam to ještě můžeme nějakým způsobem vyladit obecné záležitosti mainstreamovat vš- tuto problematiku do všech politik, strategií, plánů, projektů a tak dále a zajistit komplexní průřezovou revizi přeskum celé této oblasti v rámci celé EU a zároveň, aby to komise zohlednila v rámci strategie těchto problémů osob s postižením a zahrnula do toho i připomínky výboru CRPD, OSN. A dále jsou to děti s postižením v humanitárních krizových situacích, to je další oblast a poslední záležitost pro nás, pro ALDE, nesmírně důležitá. A to je potřeba přijetí směrnice z roku 2008 ohledně implementace rovného zacházení a tak dále a tak dále. Všichni tuto směrnici znáte. Poslední věc. Volný pohyb osob s postižením, to je věc, která se nám permanentně opakuje, často ve Štrasburgu. Například tam právě máme Freedom Drive každé dva roky, tato akce, která se organizuje. Komise zná se nějak nezlepšila celou situaci za poslední léta. Věc, která se nám neustále vrací, je podpora například přechodu, stěhování se mezi jednotlivými zeměmi, osobní asistenti a tak dále. Možná bychom této zprávě mohli na to poukázat. A ještě jednou opravdu moc krát děkuji paní zpravodajce. Těším se na další spolupráci s ní i se stínovými zpravodají. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Podále Kuneva. Agapetis. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem skutečně nesmírně spokojená, nesmírně ráda, potěšená, že můžeme opětovně diskutovat o tomto tématu, o tomto tématu s ohromným potenciálem. Ráda bych poděkovala samozřejmě především paní zpravodajce za odvedenou práci. Zároveň bych ráda vysvětlila několik pozměňovacích návrhů, které jsem osobně předložila. Jednak jsou to problémy spojené s informacemi. Osoby, které mají problémy v této oblasti, by měly být informováni takovými prostředky, které jim vyhovují a zároveň by tento problém měl být zveřejněn, to znamená určité povědomí o těchto problémech by mělo být k dispozici. Evropa by měla být kvalitně a řádně informována. Je zde několik zemí, které trpí obrovskými škrty, touto politikou škrtů, kterou jim vnutila trojka a tyto země zároveň byly nuceny snižovat a krátit i svou sociální politiku v důsledku nedostatečných finančních prostředků. A to je podle mého názoru skandální. A úplně na závěr, třetí problém, to je problém, který se týká uprchlíků. a toho, že uprchlíci často trpí různými psychologickými, fyzickými problémy. Jistě si dovedete představit, že když má někdo problémy, je to osoba s postižením a zároveň je to uprchlík, ty problémy jsou opravdu obrovské. Fertig? Dankeschön. Děkuji. Paní Tatiana. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak jak už zaznělo v rámci první výměny názorů, já bych ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Stevens, za skvěle odvedenou práci u tohoto nesmírně užitečného a vyrovnaného, vyváženého dokumentu. Několik posměvacích návrhů, které jsem předložila, se snaží o zdůraznění některých důležitých odstavců. První. Navrhuji posílit důležitost zapojení a zároveň zajištění aktivní účasti osob s postižením. Těchto osob samotní a zároveň organizací, které zastupují tyto osoby s postižením ve všech oblastech implementace úmluvy OSN. A zároveň bych ráda obrátila pozornost na to, že jednotlivé zúčastněné subjekty, organizace by měly zastupovat různé členské státy, protože problémy, kterým čelí osoby s postižením, se mohou lišit v jednotlivých státech. Zrovna před chvíličkou jsme si vyslechli eh, příspěvek od kolegyně. Dále navrhuji samostatné odstavce, které by zdůraznily potřebu kampaní, zvyšování povědomí o této problematice a o samotné úmluvě OSN. A zároveň boj proti předsudkům, kterými trpí osoby s postižením. Dále zde navrhujeme u šestky úpravu. Podle nás je to důležitá změna. Jakmile se žádá, aby členský stát a komise uplatnili konkrétní kroky v boji proti všem formám diskriminace založeným na postižení, zde bych ráda obrátila pozornost nejenom na ženy a děti, ale zároveň na starší osoby s postižením. Toto je smyslem našeho pozměňovacího návrhu. A zároveň plně sdílím obavy paní zpravodajky, ohledně toho, že evropské, struk, evropské strukturální a investiční fondy se bohužel často zneužívají pro posílení institucionalizace. A nejenom tato opatření, která vidíme v daném odstavci, by měla být uplatňována, ale zároveň pokud jde o platby, které by podle našeho názoru měly být pozdrženy, odejmuty v, mm, nebo navráceny v případě, že došlo k jasnému porušení těchto pravidel úmluvy. A dále je to poslední bod, který se týká sedmnáctky. Vývoj v oblasti dat a informací, které máme u osob s postižením. Zde bych ráda požádala o disagro, disagrovaná data podle věku, dále například eh, městské, městští obyvatelé, na venkově situace, mm, data podle jednotlivých těchto oblastí, to znamená dále, to, to znamená dělené využívání těchto dat, mm, například, kteří trpí násilím, různými jinými útoky v, i v důsledku toho, že jsou to osoby s postižením. Čili toto jsou návrhy pozměňovacích, které jsme předložili za naší skupinu. Děkujeme. Laura Adria je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo, děkuji především kolegyni Stevens za odvedenou práci. Náš příspěvek byl určitě pozitivní v tom smyslu, že chceme vytvořit velmi silný dokument, který bude mít širokou podporu, aby to naše stanovisko bylo skutečně efektivní. Snažili jsme se začlenit eh, všechny pozměňovací návrhy, které moment nemáme tlumočení. Parlavo troppo forte. Mluvila jsem příliš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 Kann uns, hört uns jemand? Slyší nás někdo? We have no sign in the display. Na konzoli se nic neobjevuje. Může nám pomoci technik? Halo. senso. <laughs> no, no. Wir sollen was sagen. Jetzt. Měli bychom to otestovat. Dobře, už máme tlumočení. Dobře? So. Ja. Alles da? Hat jeder... Všechno v pořádku? Máte všichni sluchátka? Prosím, Laura. Salto il preambolo. Tak já Zdůrazním ještě jednou, že děkuji kolegyni Stevens za skvělou práci. I my jsme předložili priority, pozměňovací návrhy, i my jsme přímo hovořili se zainteresovanými osobami, tedy s těmi, pro které tady dnes pracujeme. Jsou to věci, o které se chci dnes podělit s kolegyní i s dalšími zpravodaji. My především jsme pracovali na dokumentu, který se týká rodičovské dovolené. Chceme umožnit, aby rodičovská dovolená měla zvláštní formu, zvláštní podobu pro rodiče postižených dětí. Tak, aby tyto rodiče mohli dětem poskytovat co nejefektivněji potřebnou péči. Žádali jsme také usnadněný přístup eh, k justici a také k právním aktům pro postižené osoby. To je velmi komplikované v některých zemích, konkrétně tedy v Itálii. Snažili jsme se umožnit také těm, kteří jsou třeba v práci, na pracovišti diskriminováni, aby měli odpovídající podporu a pomoc v případě, kdy se kvůli tomu chtějí obrátit na soud a dožadovat se ochrany svých práv. V Itálii máme velký problém, že máme architektonické překážky, často tedy na univerzitách, ve školách, to často vede k segregaci a vytlačování na okraj právě dětí s postižením. Chceme tedy vyslat jasný signál, že ve společnosti, v naší společnosti, která musí být eh, inkluzivní, je zcela nemyslitelné, aby přetrvávaly architektonické bariéry ve školách, které mají zcela zásadní význam pro začlenování. Existuje celá řada združení či jednotlivců, kteří působí na poli bezpečnosti postižených osob. Snažme se poskytnout jim podporu. Ne, tak já dneska opravdu asi nemůžu mluvit. Není to můj den. 1, 2, 3. Zkouška 1, 2, 3. Kanova Galka, Niki Pierden, Sprache. Test 1, 2, 3. Yeah, sorry, please.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 geht, aber... Jedna, dva, tři, test.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 Ja, Ton ist, Ton ist da, aber keine Verbindung zu den. Hm, tak zvuk funguje, ale nefunguje nám tlumočení. A Ah ja. Jetzt, jetzt ist wieder was da. Ich höre die. Teď se něco objevilo na obrazovce. Slyším už tlumočení. Slyšíte všichni tón nebo tlumočení? Dobře. Výborně. Ale prosím, nemusíte to opakovat celého začátku. Lauro. Onde evitare che poi si dica che tak abych zabránila tomu, že se bude potom říkat, že nosím smůlu, tak to rychle uzavřu. Řeknu, že ještě poslední věc. Je třeba, aby osoby s postižením měly větší možnost volby. Protože pořád ještě deinstitucionalizace a domácí péče, to jsou věci, které nejsou jednoznačným právem, potom také formy inteligentní, způsoby tedy zaměstnávání, takzvaný smart working, to taky není příliš rozvinuto. Podniky v Itálii například platí zcela směšné pokuty za to, že odmítnout přijmout člověka s postižením. A to si myslím, že je problém, kterému také musíme čelit. A pak zde máme další problém. těch falešných invalidů a to je problém, který je zcela nepřijatelný, alespoň pokud jde o mě. Takže ještě jednou děkuji kolegyně a budeme k dispozici. Dankeschön, hat ja doch noch funktioniert. Dann hat jetzt das... Děkuji, to konečně fungovalo na řadě je další kolegyně. Je Děkuji, pane předsedo. Chci ujistit eh, paní zpravodajku, že naše frakce bude pracovat po jejím boku a bude zdůrazňovat několik zásadních bodů. Myslím si, že je zde absolutní nedorozumění, pokud jde o termín postižení, osoby s postižením tento termín pokrývá tolik různých eh, situací, různých závažností. Od eh, zcela běžného postižení, který máme my všichni. Někdy je to handicap, který přichází s věkem, třeba můžeme říkat, eh, že je zde diskriminace vůči starším osobám s postižením a potom je zde také diskriminace těch, kteří se s postižením narodili a tam je třeba zajistit lidskou důstojnost. Společnost eh, jako celek, ať už se jedná o evropskou společnost nebo společnost národních států, musí nabídnout eh, všem lidem s postižením, ať už se jedná o tělesné postižení nebo psychické postižení, aby vedli co nejdůstojnější život. Nesmíme zapomínat, že se zde jedná o kompenzaci, kterou je možno udělat eh, na základě využití rozumných prostředků. To se v textu objevuje, ale nejedná se o nápravu. To je první velmi důležitý bod. A to tež platí samozřejmě o zaměstnavatele, no, pro zaměstnavatele a pro všechny, kteří vstupují do života postižených osob, aby jim eh, usnadnili život. Takže pokud jde o kompenzaci handicapů, tak vždycky doufáme, že této kompenzaci přispěje sám postižený samozřejmě na úrovni svých prostředků, svých možností, také v závislosti na sociálním systému, který je k dispozici v jeho zemi, také v závislosti na tom, jaké technologie budou k dispozici a také v závislosti na závažnosti toho, kterého postižení. Za třetí, ten handicap, to postižení, to je tedy objektivní pojem a to slovo diskriminace, to je zase slovo, nebo tedy pojem subjektivní. A já si myslím, že na to musíme jasně poukázat, je na každé zemi, aby dosáhla toho, že žádná postižená osoba se nebude cítit diskriminována. Ale tady dochází k takovému chaosu, začíná to být opravdu směšné, když se zde říká, že zde může být vícenásobné postižení, že můžete být zároveň chudý, migrant, eh, žena a já nevím co všechno, tak to už se opravdu směšuje a znamená to, že k tomu přistupujeme opravdu špatně, protože nebudeme řešit skutečnou příčinu, která by umožnila, že konečně budeme mít evropský text, který bude efektivní. Takovýto text bude jasně neefektivní a nemůžeme se divit, že ten kontingent euroskeptiků se bude čím dál více rozrůstat. Takže paní zpravodajko, já vás chci znovu ujistit, že my se těchto diskuzí budeme určitě účastnit. Děkuji, pane předsedu. Mm, děkuji. Dalším řečníkem je Marek Plura. Drogahego, szanowni koledzy, raz jeszcze serdecznie Gratuluji. Děkuji, kolegové. Ještě jednou gratuluji paní Helze k přípravě této zprávy a děkuji také za skvělou spolupráci. Jako stínový zpravodaj ve výboru pro cestovní ruch a dopravu je mi potěšením vás informovat o tom, že dnes ráno byla velkou většinou, bylo velkou většinou přijato stanovisko našeho výboru, této zprávě. Je to velmi dobré stanovisko a podporuje zprávu, kterou předložila Helga. Je tam také doplnění o klíčové otázky, aby tedy osoby s postižením mohly plně využívat svých práv. Toto stanovisko je také kompletní odpovědí na určité otázky, které zde vznesly kolegové a kolegyně před chvílí. Stojí za to také zdůraznit eh, v této zprávě plný přístup k informacím a také k instrukcím také na palubách letadel a ve vlacích a také odpovídající proškolení pracovníků firm, které zajišťují služby v oblasti dopravy a cestovního ruchu. Důležitá je také plná dostupnost eh, záchranného telefonního čísla, nouzového telefonního čísla 112, eh, nejen s ohledem na postižené, ale také s ohledem na bezpečnost obecně. Jsem velmi rád, eh, že tento, tato zpráva podporuje zvýšení tohoto přístupu v oblasti cestovního ruchu a dopravy. Má to tedy sloužit nejen osobám s postižením, ale také k rozvoji tohoto odvětví a také k tvorbě nových pracovních míst. Děkuji. Herr Funtulis. Děkuji, pan Fontulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της συναδέλφου Στίβενς και τη συγχαίρω. Η αποδοχή... Děkuji, já plně souhlasím eh, s touto zprávou a a chci také říci, že předložíme pozměňovací návrhy a evropské texty, které existují v tomto poli, musí být analyzovány. Musíme se podívat na to, že se skutečně tyto texty uplatňují, protože v době krize rozhodně postižené osoby nemohou být obětním beránkem. Například v Řecku se teď těmto lidem nevyplácí sociální dávky a lidé, kteří jsou na nich závislí, jsou teď zcela zoufalí. Včera vláda rozhodla o tom, že stáhne všechny rezervy z tohoto fondu a že mnoho pojištěných tím pádem nebude mít přístup ke svým lékům. A já s tím mám opravdu osobní zkušenost, protože já mám postiženou dceru, která musí mít léky, bez nich není schopna přežít. A já to teď vůbec nejsem eh, schopen eh, v lékárně koupit, takže je to teď velmi komplikovaná situace. A musím říct, že je to povinnost vlády. Není možno, aby země Evropské unie ponechala postižené osoby bez pomoci. Jak říkám, já to znám z první ruky, kromě toho je zde velká byrokracie a tyto léky stojí opravdu spoustu peněz a jsou životně důležité pro tyto osoby. A služby navíc eh, jsou velmi komplikované, dostanete se k ním až po spoustě různých byrokratických kroků, které musíte provést. Myslím si, že je třeba jednoznačně podpořit všechny rodiny, které pečují o tyto osoby s postižením. A já si myslím, že když vláda tuto podporu těmto rodinám poskytuje, tak to znamená, že tato vláda postupuje dobře. Vláda Syrisy ovšem nedělá nic. Děkuji. Hlásí se někdo další? Tím pádem poprosím zástupkyni eh, komise, paní Emmanuel Grange, aby se ujala slova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropská komise vítá samozřejmě velice pozitivně tuto zprávu paní zpravodajky Stevens ráda by poděkovala i za tuto nesmírně užitečnou pozitivní diskuzi, která proběhla i s paní zpravodajkou paralelně v rámci této práce. My samozřejmě podporujeme ty kroky, které uplatnila zpravodajka i Evropský parlament u této zprávy. My jsme již přišli bilaterálně s naším komentářem k tomuto textu, ale je jasné, že jsou zde určité aspekty, které se týkají institucí a ty jsou pro nás důležité. Ráda bych zdůraznila i to, že Evropská komise v současné době pracuje na těchto otázkách. A rovněž jsme zahájili takovou konzultaci, takový komunikační projekt, který se týká diverzity, komunikace, i v rámci naší instituce a jistě to bude vlastně paralelní diskuze, která bude probíhat i s paní zpravodajkou. Podíváme se na určité aspekty, které by mohly reagovat i na její argumenty z její zprávy. Nebudu zde prodlužovat, ráda by ještě jednou zdůraznila, že se k tomu stavíme velice pozitivně k těm doporučením, ale i ke kritickým bodům v rámci této zprávy vůči tomu, co zatím ještě nebylo provedeno i na straně členských států, i na straně institucí. Bohužel. Děkuji. So, vielen Dank, damit... Děkuji. Tím jsme prošli naši diskuzi a 30. května budeme o e, tomto tématu hlasovat. Nemáme už další žádný bod na našem pořadu jednání. A omlouvám se, reagovala jsem příliš rychle prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za možnost ještě krátce vystoupit. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům, ostatním kolegům, kolegyním, komisi za jejich příspěvky, za jejich úvahy, které se týkají mé zprávy. Ráda bych všem poděkovala za nesmírně pozitivní feedback, který jsme získali. A ráda bych zopakovala to, že tato zpráva by měla být nahlížena pohledem pouze zatím implementace a je to vlastně určitá reakce na OSN, pokud jde o jejich závěrečná pozorování a připomínky jejich výboru, čili my jsme trošku omezeni, pokud jde o rozsah této jsme. My samozřejmě musíme zůstat v rámci těch doporučení výboru OSN a právě proto jsem se například nezmínila o všech relevantních postiženích otázkách, které se týkají osob postižením, protože já jsem se podívala na, ta závěr, na ty závěrečné poznámky výboru OSN a my jsme byli vyzváni vyzváni k tomu, abychom reagovali na tato doporučení a tyto argumenty tohoto výboru. Právě proto se to možná někomu nebude zdát dostatečně inkluzivní. Ovšem všechny tyto aspekty my samozřejmě zahrneme, ale v samostatné zprávě ráda bych to ještě jednou zopakovala, aby jsme pochopili, jaká jsou naše omezení, pokud jde o tuto eh, zprávu, prováděcí zprávu, prosím, aby jsme na to nezapomínali. Stoprocentně souhlasím s tím, co řekl pan Kosa, ohledně důležitosti správné, řádne, správného a řádného překladu jazykových verzí, to je zásadní, protože například jedna z mých tlumočnic, to, co slyšela z, z, z holandské kabiny, bylo ubytování, když se v angličtině mluvilo o reasonable accommodation. Já samozřejmě jsem měla na mysli přiměřená opatření a ne ubytování. Čili toto je pouze jeden drobný příklad toho, proč prosíme všechny kolegy a všechny kolegyně, aby ještě jednou ověřili a opětovně ověřili překlad překlad do svého rodného jazyka, abychom skutečně zajistili to, že vysíláme správný signál ve všech jazykových mutacích, protože jakmile to předložíte Národní radě pro osoby s postižením, jistě budou ochotní vám pomoci s tím správným zněním, tak aby to znělo správně ve vašem rodném jazyce. Vyslechla jsem si různé poznámky, argumenty, feedback, starší osoby, děti, právní ochrana a zároveň důležitost která se dotýká institucionalizace či naopak zneužívání strukturálních fondů se vším, 100% souhlasím. Ten koncept postižení, tam bych ráda řekla, že je důležité, abychom zůstali v rámci určitého subjektivního konceptu postižení. To je zásadní. Odklonit se od mm, nějakého medicalizovaného přístupu či filozofie, protože postižení to není pouze nějaká neschopnost Mm, slyšet nebo neschop, nebo mm, to, že máte problémy s mobilitou, někdo je 10%, 20%, 70%, má 70% postižení, to je prostě úplně jedno, musíte se podívat na celkové prostředí, na různé faktory, na to, jak tento člověk s postižením funguje v daném prostředí, člověk, který má určitá omezení, určité postižení, a samozřejmě to jeho prostředí, ve kterém žije, to znamená ta interakce mezi daným člověkem a jeho životním prostředím, které v podstatě ve kterém žije s tímto postižením. To postižení neexistuje pouze samo někde o sobě. Čili já si myslím, že toto je skutečně filozofie a tento přístup, který bychom měli zastávat a prosazovat. Těším se na schůzku další, která čeká se stěnovým zpravodaje. Těším se na přípravu kompromisních návrhů. So, herzlichen Pan předseda, děkuji. Eh, jak už jsem říkal, 30. května budeme o tomto bodě hlasovat zde na výběru, výboru. Děkuji všem eh, tlumočníkům a pokud je o ten přepis eh, do textu, to se děje podle mě z Německa, tak za to také děkuji. A 24. května od 15 do 18.30 bychom měli mít příští zasedání naší, našeho výboru, a to zde v Bruselu. Ještě poprosím koordinátory, aby zde zůstali, abychom hned mohli rychle pokračovat v další části našeho setkání. Děkuji.